así. Honorevoli deputati. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, úřednice a úředníci Evropského parlamentu. Vážený eh, pane zasloužilý prezidenté Evropského parlamentu, vážení hosté. Dnes e, jsme se tady sešli, abychom společně oslavili výročí 60 let té nejlepší, eh, těch nejlepších 60 let historie svobodné Evropy. Eh, je to proto, abychom si připomněli, že dnes a každý jiný den jsou to evropští občané, kteří jsou hlavními hráči těchto evropských dějin. Bez eh, národů, bez lidí by Evropa neexistovala a energie k naší každodenní práci vyplývá právě z účasti, z participace evropských občanů a právě pro proto musíme přiblížit Evropu jejím občanům. To je ten první závazek mého mandátu my, nás všech 751 zvolených poslankyň a poslanců e, s podporou úřednického sboru musíme pracovat eh, usilovně, aby se Evropský parlament a Evropská unie nezavírala za brány a dveře. Musíme otevřít tyto brány a dveře, musíme naslouchat, musíme debatovat, musíme pochopit, musíme konat tak, aby problémy občanů a úcta jednoho každého byly v centru veškeré naší činnosti. Nedávné volby v Nizozemí potvrdily, že e, nejsme unaveni Evropou, že jenom chceme, aby Evropa lépe fungovala, aby řešila problémy, problémy nezaměstnanosti, především u mladých, terorismus, nezákonnou migraci, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, obranu obhajobu práv žen, práv těch nejslabších uvnitř Evropské unie a také mimo ní. Potřebujeme Evropu konkrétnější, Evropu faktů, Evropu reálnou. Je eh, třeba jen trochu zdravého úsudku, aby člověk pochopil, že při oslabování Evropy se evropské problémy nevyřeší. Žádný členský stát, ani ten největší a nejmocnější, nemůže vyjednávat sám o samotě s Čínou, se Spojenými státy nebo s Ruskem či Indií. Abychom se vypořádali s obrovským migračním tokem, který neustále plyne z Afriky, ze středního eh, eh, východu, abychom bojovali proti klimatickým změnám, abychom upevnili a eh, obě hodnoty, které jsou našimi hodnotami jednota znamená sílu víc než kdy jindy. Pouze jednotní můžeme e, řešit obrovské výzvy, které před námi stojí. Cítil jsem se zraněn a myslím, že mluvím e, hlasem všech, když turecký prezident učinil odkaz na nacismus a fašismus e, přitom, když hovořil o některých z našich členských států. Evropa je majákem světa, co se týče obrany lidských práv. Jsme jediným světadílem na světě, kde neexistuje trest smrti. Jsme mnohem více než společný trh nebo společná měna. Jsme jednotní a solidární a teprve a jedině takto můžeme i nadále e, být v prvním řadě těch, co obhajují tyto hodnoty a musíme e, naše sousedy vyzývat, aby se nevydávali na nebezpečnou cestu, která vede k totalitě a izolaci. A teď e, náš program. Rád vám představím naše dva dnešní hosty. Prvním naším hostem je Barbara Hendricks Eh, pochází z Arkansasu ve Spojených státech. A eh, Barbara je eh, švédskou a švýcarskou občankou. Je to velvyslankyně dobré vůle, která tuto funkci zastává u Vysokého komisaře pro uprchlíky nejdelší dobu ze všech a rovněž řídí nadaci Barbara Hendricks pro mír a usmíření a koordinuje e, práci těch, kteří bojují za lidská práva a pro dobro uprchlíků. Paní Barbara Hendricks, děkuji, že jste dnes zde mezi námi.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 Dobrý den, vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážení hosté a přátelé Evropy. Je to pro mě obrovské privilegium, že zde mohu s vámi být v tomto zasedacím sále u příležitosti 60 let výročí e, Evropské smlouvy, římské smlouvy. Byla jsem požádána, abych hovořila anglicky, tak budu anglicky pokračovat. Toto výročí nás inspiruje, abychom se ohlédli a abychom vyhodnotili eh, pokroky, které jsme dosáhli. Dává nám to rovněž příležitost, abychom vzdali hold otcům zakladatelům. Právě nyní, v tom kritickém bodu dějin, se rovněž musíme tázat, jak chceme pokročit ku předu, jak chceme dosáhnout lepší budoucnosti. Existuje takové prokletí, které říká, ať žiješ v zajímavých dobách. V tomto prokletí se myslí o e, obavách, násilí, e, překotném rozvoji, no a my nemůžeme popírat, že k tomu právě ve světě dochází. E, Lakota, neskrupulózní chování bankéřů, které jim umožnilo uvrhnout svět do krize a zůstali nepotrestáni, eh, znamená, že my nyní bojujeme s nezaměstnaností a že se zvyšuje nerovnost mezi lidmi. Úsporná opatření trestají, a to nespravedlivě, právě ty, kteří jsou z nás nejslabší je za pět minut 12 z pohledu ekologické krize. Máme příliš, téměř příliš málo času, abychom planetu zachránili a zároveň stále ještě pumpujeme jed do ovzduší a ničíme floru a faunu globální terorismu, barbarská epidemie nenávisti, částečně přiživována nemorálními a ilegálními válkami, eh, které jsou vedeny naším jménem, cílí na nevinné civilisty a všechny nás zatahuje do eh, začarovaného kruhu násilí. Zítra si připomeneme výročí eh, příšerného útoku zde v Bruselu. Konflikty na celé planetě vedly eh, a vedou k bezprecedentní humanitární krizi. Už 65 milionů našich spoluobčanů muselo prchnout a 10 milionů je vnitřně přesídleno a 80 se trvává v rozvojových zemích. 10 milionů spoluobčanů nemá státní občanství a 600 tisíc z nich žije v Evropské unii. UNHCR nebylo předtím konfrontováno nikdy v ději dějinách od svého založení v roce 51 s takovouto krizí. Všichni členové eh, tohoto vznešeného grémia jsou signatáři úmluvy o právech uprchlíků, která se má postarat jak o ně, tak i o způsoby, jak se s nimi zachází v rámci státu, v němž se nalezli i mateřského státu Úmluva vstoupila v platnost v roce 54 a v roce 56, když Sovětský svaz um, zasáhl v Maďarsku, aby tam potlačil revoluci, prchlo 200 tisíc Maďarů do Rakouska. UNHCR je okamžitě uznala za uprchlíky a koordinovala jejich znovu usídlení. A právě tato operace byla precedentní a pionýrská v tom, jak dále UNHCR fungovala. 10 prosince roku 1948 proklamovalo generální shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Mně tehdy bylo 20 dnů. Mí rodiče o této eh, deklaraci nikdy neslyšeli avšak až příliš dobře byli obeznámeni s apartheidem, které americký jich segregovalo. Já jsem se z tohoto pohledu ve vlastní zemi narodila jako bezstátní občan. Nemohla jsem požívat práv a povinností ani nescizitelných eh, výhod eh, občana Spojených států. Sama jako dítě si vzpomínám na eh, hnutí vedené Martinem Lutherem Kingem, na boj proti apartheidu a když bylo v roce 64 podepsán zákon o civilních a volebních právech, teprve tehdy jsem se dočkala pravého občanství dle americké ústavy, byla mi přiznána má práva a na čem mi záleželo nejvíc, mohla jsem požívat i svých povinností a svých svobod. Od tohoto okamžiku jsem se rozhodla, že udělám vše, co bude v mých silách, abych se zasazovala za práva všech, za všech okolností. Když se na mě tedy UNHCR v roce 86 obrátilo, abych se stala velvyslankyní, neváhala jsem a Rozhodla jsem se, že abych dosáhla svého vnitřního míru a míru ve světě, udělám vše proto, aby byla prosazována lidská práva. A už 30 let hovoříme jménem uprchlíkům kdekoliv ve světě, od Kambodže do East Timoru, ve Rwandě i v republikách bývalé Jugoslávie. Narazila jsem na příliš mnoho matek, kterým krvácelo srdce. V Řecku v loni matka, se kterou jsem hovořila, nemohla se zdržet slz, když hovořila o svých útrapách i o dětech, které musela zanechat. Sešla jsem se s eh, entuziastickými teenagery a přitom těm dětem uniká škola. Eh, nemohou se vzdělávat, příliš mnoho jich uvízlo v Řecku a my příliš otálíme s uváděním v život eh, plánu na relokaci. Evropa zklamala, tady cituji Filipa Grandiho, výsledkem je chaos na hranicích a zhroucení se eh, důvěry veřejnosti ve své vlády, aby situaci kontrolovali, čímž nahrává těm, kteří mu chtějí z uprchlíků udělat obětní beránky. UNHCR vydalo dokument o lepší ochraně uprchlíků a to by měla být směrovka, to by měl být eh, základ toho, jak si poradit z krize, vybřednout z krize. Všechny krize jsou vážné, ale ta nejvážnější snad je naše krize morální. Zdá se, že jednáme, aniž bychom měli morální vodítko. Nevíme, kam ani jak. A to už trvá příliš dlouho. Obchodníci se strachem, s exkluzivy, se snaží nám diktovat, kým vlastně jsme řešení, které nabízejí hovoří o tom, abychom svá srdce uzavřeli, abychom uzavřeli hranice všem a všemu, kdo je jiný. A jim pomáhají eh, média, která mají rádi senzace a honí se za ziskem a zapomněla, že jejich povinností v demokracii je dobrat se pravdy, která místo toho vybízejí mm, neustále snižování úrovně veřejné debaty. Já jsem nicméně přesvědčena, že krize v těchto trápe, v tomto trápení, v těchto dobách nám nabízejí eh, jedinečnou příležitost poprat se s nimi a jít dál, mít odvahu podívat se na vše z jiného úhlu a i jednat jinak. Žijeme právě nyní a musíme se své odpovědnosti zhostit to právě patří k našim úkolům. Musíme se zhostit tohoto okamžiku a být trpěliví. Martin Luther King řekl, že oblouk dějin je sice dlouhý, ale chýlí se ke spravedlnosti musíme hledat hluboce v sobě, spojit se se svými základními hodnotami, hodnotami na nichž byla založena tato unie. Na konci dlouhé noci, kterou byla dlouhá světová válka, Evropa jako Fénix zvedla se z popele a stvořila tuto unii, která měla přinést mír, stabilitu a prosperitu a prosazovat spravedlivé rozdělování všeho, co je na světě a respektovat kulturní náboženství náboženskou a jazykovou mnohotvárnost. Byla založena na eh, lidských právech, na hodnotách lidské důstojnosti, solidarity, demokracie, svobod a mm, rovnosti. Svoboda není dána musíme si ji zasloužit a musíme ji neustále bedlivě střežit. V roce 76 jsem šla za hlasem svého srdce a zároveň jsem následovala jednou mladého Švéda a přestěhovala se do Evropy a už 25 let jsem Evropankou a jsem ráda, že se tohoto nádherného, i když složitého dobrodružství mohu účastnit. V průběhu některých svých koncertů mám pocit, že jsme jako jeden muž se svým obecenstvem, že vibrujeme na tetéž struně a věřím, že toto místo hluboko v nás je místem, kde se zrodila Všeobecná deklarace lidských práv. V tom krátkém okamžiku si všichni znovu uvědomujeme, kým opravdu jsme, že jsme všichni bližními, že jsme všichni lidmi. Musíme být beze strachu, mít odvahu, podívat se na někoho, koho vidíme jako někoho jiného, kdo by snad mohl nám hrozit, kdo by mohl být odlišný a říct mu má sestro, můj bratře, mé dítě. We will never... Nenávist nikdy um, nezvítězíme nad nenávistí pomocí více nenávisti. Nemůžeme obětovat své lidství. Evropská unie je ve světě jediná, jediná unie, která byla založena na touze zbavit se násilí a má mír a demokracii jako cíl. Jsme nádherná unie, nikoli pouze proto, že by naše hodnoty byly jaksi lepší, pouze proto, že jsou univerzální a inkluzivní. Je nám 60, ale jsme stále mladí. Svět nás potřebuje právě nyní a potřebuje nás jako lídry. Eh, když vrcholila uprchlická krize, tak jsem eh, s radostí pozorovala, kolik eh, Evropanů soucítilo s uprchlíky, projevovali oni solidaritu a velkorysost. Zkoumání Amnesty International ukázalo, že evropští politici se bojí uprchlíků více než evropští občané. Já jako velvyslankyně UNHCR mám na vás apel. Projevte svou účast a solidaritu. Stejně jako byste chtěli, aby s vámi bylo zacházeno, kde byste museli prchat. Nemohu se podívat do tváře uprchlickému dítěti aniž bych tam viděla své vlastní děti a vnuky. Chci, abychom všichni společně řešili krizi například jako Libanon, země se čtyřmi miliony občanů, která přijala 1,5 milionu Syřanů, půl milionu Palestinců. Dokážeme to i my. Solidarita a soucit musí začít zde doma. Řecko a Itálie jsou zatíženy neúměrně a Rakousko, Německo a Švédsko relokovala 70 těchto uprchlíků. Jako evropská matka a babička se na vás obracím. Konejte svou povinnost, reprezentujte evropské děti a naše společné Mm, hodnoty. V divadle se někdy říká the show must go on. Musíme pokračovat a ten, kdo sám se jmenoval eh, lídrem světa, je na nemocenské. My nyní musíme přejít na mezinárodní scénu, zhostit se svého úkolu, každý z nás musí sehrát svou roli, jsme silní společně a můžeme dokázat zázraky, které z nás udělají silné, spravedlivé jedince, kteří se tmy vejdou do světla, z války do míru a z obav k lásce. Nikdy nešlo o více. Nemáme právo selhat nikoli pouze pro své děti, ale z důvodu toho, že nám to po nás chtějí všichni na celém světě. Děkuji. Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect him to. Asi jste nečekali, že bych mohla sem přijít a nezaspívat. Bude to takový um, série písní pro uprchlické děti, včetně básně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 Jsou Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. a teď jsem velice rád, že mohu přivítat eh, pana Roberta Menaseho, rakouského spisovatele, který celý svůj život eh, píše o Evropské unii, o tématech s ní spojených a o tématech spojených s globalizací. Je skutečným velvyslancem demokratického charakteru evropského projektu. Prosím, pane Menase, máte slovo. Vážené dámy a pánové, mám, jak mi bylo důrazně eh, řečeno, 10 eh, minut na svůj eh, projev. To je velice krátké, vzhledem k tomu, co všechno je třeba říct. Ale 10 minut je na druhou stranu také velmi dlouho, když si uvědomíme, že je za 5 minut 12. Protože evropský projekt se nachází e, věcně vzato e, na křižovatce. Ovšem, e, zase na druhou stranu se zdá, že hodiny už dlouho stojí, protože léta už čítám v novinách, že je pět, za 5 minut 12. Takže eh, aniž eh, bych eh, chtěl přetahovat svoji řešinskou dobu, musím říct, že i 10 minut po 12. bude provoz nepřerušen business as usual, protože vždycky byl nějaký business, kterému se dalo říkat, že je usual. Otázkou je jenom je, jestli business po selhání evropského projektu sjednocení může být ještě mír na základě demokracie a může může zaručit eh, spravedlnost, eh, přerozdělování a sociální eh, zabezpečení, a nebo jestli se můžeme dostat do, eh, nebo se můžeme zaplést do přerozdělovacích válek a od nich k občanským válkám v eh, národní války o eh, zdroje, kapitál, přístup k trhu a v, v sféry vlivu. Je to nepravděpodobné, ale upřímně řečeno musíme si přiznat, že leco se takového rýsuje na obzoru. Dnes si připomínáme jubileum 60. výročí podpisu římských smluv a Výročí se vyžadují jásot v hodině oslavy, e, nechť je e, předváděna spokojenost sama se sebou, žádná válka slov, ale e, naopak nech nastoupí přívětivé floskule. Já tohle docela chápu a samozřejmě je spousta dobrých důvodů ke slavnostní hrdosti, ale vidím tady e, také jeden problém. Když si vzpomeneme na podpis římských smluv, e, tak uvidíme, e, že úctěním činů zakladatelské generace EU Eh, sformulujeme radikální eh, kritiku eh, dnešního stavu EU. Protože když si vzpomeneme na římské smlouvy, tak palčivě ukážeme, že co co generace, která dnes v Evropě má politickou odpovědnost, zapomíná nebo nikdy nepochopila. Jinými slovy, kdo chválí zakladatele, vystavuje dědice zničující kritice. Pokuste se o následující. Zeptejte se eh, šéfů států a vlád nebo ministrů eh, evropských členských států, kteří dnes rozhodují na radě, jaké myšlenky a úmysly měla generace politiků, která vyjednala a podepsala římské smlouvy. Zjistíte, oni to nevědí. A když jim to řekneme, tak eh, říkají, ale ne, co to říkáte, to je eh, eh, poblázněné, to je zběsilá utopie. Ano, to říkají muži a ženy, kteří dnes mají politickou odpovědnost a kteří se právě proto považují za pragmatiky, protože už jenom zvládají krize bez vize budoucnosti. Krize, které sami tak pragmaticky vytvořili. Generace zakladatelů na základě historických zkušeností uh, myslela daleko do budoucna, ale dnes eh, eh, se eh, pokoušíme akorát prodloužit špatnou přítomnost se zapomněním na minulost a slepě k budoucnosti. O tom je celá dnešní krize a proto je teď za pět minut 12 čem eh, eh, spočívá ta poblázněnost římských smluv? Co je ta eh, šílená utopie? Už mám jenom 10 minut, nebo teď už vlastně 8, abych vám řekl všechno, co je důležité. A i když to nezní příliš slavnostně, potřebuji dvě minuty, abych nejdřív řekl, co Evropská unie měla být. Evropská unie, jejíž rodným listem jsou římské smlouvy. V první polovině 20. století vedl evropský nacionalismus ke dvěma ničivým světovým válkám a k největším eh, zločinem, eh, zločinům eh, proti lidskosti, které vedly až k osvětimi. Evropská civilizace byla zničena a z toho byly, byla vyvozena ponaučení, už se to nesmí nikdy zopakovat. Právě tahle věta už nikdy byla slibem do budoucnosti. Otázkou bylo, jak se může povést, Eh, ty eh, odcizené národy eh, trvalé smířit a překonat v nacionalismus tak, aby bylo možné svobodné a mírumilovné soužití na zničeném kontinentu. Zakladatelé, otci zakladatelé Spojené Evropy udělali zkušenost, že mírové smlouvy a spolky národních států válkám nezabrání. Proto vyvinuli myšlenku, v která eh, přináší systém vzájemných závislostí eh, a konečně partnerství na základě společných eh, zájmů a národní specifické cesty, které se ukázaly historicky jako pomílené, znemožňuje. Dobrá, tak do této míry je historie známá, ale to je právě také důvod, proč politické elity a pravděpodobně většina občanů v členských státech Evropské unie nebo v členských státech, vnímá EU v zásadě e, jenom e, jako e, lepší hospodářské společenství, takový společný trh, kterému v zásadě špatně rozumějí. Vnímají ho jako výhodu pro národní hospodářskou bilanci. Ale vnímají politickou eh, unii zároveň i s nedůvěrou jako zbavení své právnosti a jako cizovládu, jako ohrožení tzv. národní suverenity. Eh, a eh, proto ty národní zájmy dokonce chtějí hraň, bránit na takzvaném společném trhu. Například prostřednictvím obrany národních trhů práce, a e, tím politici vlastně e, ženou občany zase do pasti nacionalismu, který měl být překonán. E, otci zakladatelé měli radikální nápad, že nacionalismus je třeba Eh, porazit u kořene, to znamená postupným eh, odbouráním národních států. A tato myšlenka je velice důležitá. O to eh, jde, co si musíme dnes znovu připomínat. Mírový projekt EU v zásadě je projekt k překonání národních států. Jedině Eh, říkat jenom eh, mírový projekt eh, zní pěkně a mnoho lidí už to nudí, ale teď je to znovu napínavé. Dobře chápáme, jak ty rozpory, které dnes prožíváme jako krizi, vypadají. Na začátku tady byla konkrétní utopie, deklarovaný úmysl, trhavlý, trvalý mír překonáním národních států. Ještě zbývá 6 minut. Eh, římské smlouvy jsou eh, rodným listem Evropské unie. A tahle unie eh, by měla, měla být projektem k překonání národních států. To nemůžeme dostatečně opakovat, protože právě to dnes politické Evropy, elity Evropy zapomínají nebo zbabělé zamlčují. Římské eh, smlouvy jsou v tomto smyslu také hodinou eh, z rodu Evropského parlamentu. Evropský parlament eh, na začátku neměl žádná práva nebo možnosti, ale přesto hodina, hodina zrození Evropského parlamentu byla politickou revolucí. Vznik první nadnárodní přímo volené zastoupení v lidu. A v jakém smyslu takové nadnárodní Eh, zastoupení lidu mělo existovat, když ne, výhledově rozpustit národní parlamenty. Tohle by eh, mělo zasloužit potlesk, když připomínám tuto myšlenku. Jean Monnet, eh, jehož biografii vám doporučuji, napsal ve svých pamětech v kapitole, kde píše o vyjednáváních před římskými smlouvami. Cituji. Byla celá řada odporů z národní strany, ale nakonec eh, tady byla tahle zkušenost. Národy a jejich politické instituce definitivně prokázaly, že eh, nejsou schopné uspokojit nárok, nárok na mír a, a eh, trvalý právní řád natrvalo. A od toho jsme všechno odvodili to politicky okamžitě učinitelné a to politicky učinitelné teprve eh, do budoucna pozvolně, krok po kroku. Tolik Jean Monnet. A Walter Hallstein, jeden z duchovních otců římských smluv, eh, uvedl v eh, své známé římské řeči, cituji, to, co se pokoušíme eh, rozhodovat a prosadit v nově vytvořených evropských institucích, eh, má eh, za cíl zorganizovat postnárodní Evropu. Ať už je stávající krize jakoli velká, ve svém odporu se dá poměřit tím, Dokážete si představit německého špičkového politika, eh, jednoho jediného, který eh, by dokázal dnes zopakovat tuhle větu Němce Waltera Hallsteina? Dokážete si doka- eh, představit šéfa státu nebo vlády, který by souhlasil s takovouto větou? No právě. Všichni teď řeknou, to je přeci šílené, to je bláznovství. Politické elity, které dnes mají politickou odpovědnost za Evropu, eh, tedy eh, jednoznačně nepochopili nebo zapomněli evropskou myšlenku, protože proč jinak eh, neříkají, oč jde, proč se jenom přísahá na Evropu při slavnostních projevech, ale nevysvětluje se, proč evropské hodnoty a proč mírový projekt Evropy by dnes měly být eh, hájeny eh, v omezováním občanských práv, výjimečným stavem a eh, účastí na válkách jiných. Proč evropské hodnoty jsou frází, místo toho, abychom s jimi eh, žili, proč jsou eh, karikaturou, eh, proč nejs, není tady nadnárodní ústava, proč se po teroristických útocích do, v evropských městech hm, schováváme nebo halíme do národních vlajek a zpíváme národní hymny a považujeme se za solidární Evropany. Proč vždycky s licoměrným politováním eh, říkáme, eh, že Evropa je těžko vysvětlitelná, protože prostě nemá žádný narrativ. Abychom, eh, místo toho, abychom jasně eh, řekli, nemusíme hledat žádný narrativ, máme už ho. Muži jako Jean Monnet, Walter Hallstein nebo Jacques Delors jej sformulovali, jenom jsme na něj v každodenním politickém provozu eh, zapomněli zapomínáme opakovat. Myšlenkou evropského projektu je překonání nacionalismu a nakonec překonání národů. Na, proč je tolik složité a nepochopitelné, eh, že se nedá eh, říci, jde o svrchovanost evropských občanů a ne o svrchovanost národů? Proč se eh, sebevědomě neříká, Eh, proč se eh, bezmocně přihlíží, eh, jak nacionalisté získávají půdu pod nohama, proč se jim dělají ústupky místo toho, aby se jim postupovalo v čelem s lepšími argumenty. My máme zkušenost s nacionalismem, který proměnil tento kontinent v hromadu suti a trosek a nezměrné utrpení milionů lidí. Nacionalismus není žádná pěkná utopie, žádné lidské právo, ale historický zločin. Ale postnárodní vývoj evropského projektu, eh, pokud se eh, doposud dražel v drobných krocích, eh, přinesl tomuto kontinentu mír a štěstí. Po dlouhou dobu, dokud se nezadrhnul v tomto rozporu, kdy členské státy znovu začaly v hájit právo na svrchovanost proti eh, rozmu rozvoji Evropy. Všechny krize v Evropě jsou produktem tohoto rozporu. Nacionalismus není žádné řešení, je to problém. Stefan Zweig už v roku 1913 psal, buď porazíme nacionalismus, anebo zahyne evropská civilizace. No a víme, jak tehdy tento konflikt dopadl. Založitelé evropského projektu se poučili z této druhé třicetileté války od roku 1914 do roku 1945 a to, že bychom nedokázali lidem vysvětlit, že bychom nedokázali zdůvodnit na základě historických zkušeností, kompromisy s nacionalisty v členských státech? No samozřejmě, že ne. Právě naopak máme kompetentní úředníky v Evropské komisi, máme angažované poslance v Evropském parlamentu. Musíme vytvořit prostředí, v němž je podpoříme v boji proti renacionalizaci Evropy ti, kteří se snaží působit proti dějinám, jsou cesta smrti, jsou cesta nákazy. Rekonstrukce evropské utopie, to je jediné řešení. Evropa už je 60 letá a dotáhla to daleko a dokázala, že realistická utopie je řešení. Stále ještě reprezentuje vše, čemu se dnes říká politický pragmatismus. Zbývají pouhé tři minuty a vím, že i v této sněmovně sedí poslanci, kteří se nepovažují za Evropany, nýbrž za zástupce svých národů. A právě ti jsou schopni bránit dalšímu vývoji evropské demokracie, ale nedokážou je zvrátit. A samozřejmě je mi rovněž známo, že mnozí evropští občané mají určitou touhu po znovu nastolení národních států, ale Evropané mezi nimi se nesmí nechat zmá. Samozřejmě, že máme mnoho problémů, krizí, hrozeb, máme problémy, které nechápeme a mnozí věří, že národní stát je takový domek, v němž jsou vlastními pány a oni si to přejí, být pány ve vlastním domě, dokonce i když bydlí někde ve služebně, někde e, ve sklepě, tak jsou stále více vsteklí a mají pocit, že jim to někdo někdo ubírá. Jsou přesvědčení a bohužel, že jsou pány svých dějin a že nejsou obětí dějin. A ti, kteří přiživují takovéto přesvědčení, kdo se uchází o její hlasy, je ještě více klame, protože národní vývoj um, sice má místo, ale tam už se nikdo nestará o to, kdo je pánem v tom domě. Suverenita národních států objektivně eh, ubírá na síle, národní hranice mizí, i když některé národní vlády si je pokoušejí znovu namalovat na mapě. Eh, solidarita, evropská solidarita už je v praxi tím, čím teoreticky byla, totiž čistou fikcí. Všechny jedy, jichž jsme svědky, které učí náš život, život už přece jsou nadnárodní. Potravinový řetězec, hodnotový řetězec, finanční toky, internet, ohrožení eh, práv občana, ohrožení naší bezpečnosti. Tam přece není žádná národní hranice u těchto jevů a nedá se to ani politicky nařídit. Vše, co obohacuje náš život. To, co dělá život hodným žití, kultura, věda, výměna myšlenek, inovace, vše to si nepřeje národní hranice. Národní hranice nechrání kulturu. Ty kulturu dusí. Tak tomu je co můžeme říci skeptikům, co můžeme říci přeběhlíkům k nacionalismu. Totiž postnacionální vývoj se sice násilím nechá trochu spozdit, ale nezmizí. Zeptejte se voličů jasně, přejeme si bránit takovémuto rozvoji za cenu eh, z toho, že na tom utrpíme všichni, anebo chceme neustále pokračovat s nílými kompromisy a prodlužovat krizi, anebo chceme tento vývoj rozumným způsobem určovat. Samozřejmě každý, kdo má zdravý rozum, chce určovat, chce utvářet svou budoucnost a to se dá pouze nadnárodními procesy a nadnárodní politikou, komunitární politikou, evropskou politikou v duchu otců zakladatelů Evropské unie. Evropský parlament v průběhu eh, uplynulých 60 let už utržil mnoha vítězství eh, na půdě evropského parlamentarismu a evropské demokracie. Ano, my chceme toto slavit, ale bohužel nemáme příliš času na oslavy a na to, abychom si libovali v tom, jak jsme velcí. Mně bylo přiděleno pouhých 10 minut na těch 60 let, proto i vám, připomínám, ani vám nezbývá příliš času, abyste ochránili ty výdobytky, které jsme dosáhli. A nyní už minutu před 12. si dovolím krátce zhrnout i své touhy, i své obavy mnohé, co považovali otcové zakladatele za nutné, co chtěli zapsat do smluv, se tehdy ukázalo nebýt možným. E, fiskální otázky, harmonizace, e, společná politika vůči uprchlíkům, společná obraná politika, a tak dále. To vše zůstalo deziderátem, tehdy se o tom myslelo jako politice do budoucna, nyní už to nutně potřebujeme a je na vás, dámy a pánové, vážení poslanci, abyste se toho ujali a abyste realizovali tu obrovskou vyhlídku, abyste to nikdy nezapomněli. V každodenní práci vyvíjejte politický nátlak v zájmu prosazování těchto hodnot realizujte na půdě Evropské sněmovny demokratický deficit, eh, nivelizujte ho, odstraňujte překážky, které brání Evropské unii vyjednávat úspěchy, které brání Evropské unii eh, udržet svou image. Potřebujeme evropské zastoupení, ale nechceme, aby je volili nacionalisté, tyto zastupitele. Chceme, aby naši představitele hájili evropské hodnoty, evropské zájmy. Bohužel však často špičky těch, kteří v Evropě vykonávají kontrolu, jsou voleni vládami členských států. My sice chceme, um, zastávat evropské hodnoty, ale zároveň záleží na tom, ve kterém státě jsme se narodili, podle toho eh, se utvářejí naše práva. Tedy my, co by evropští občané, stále ještě máme národní pasy. Kdyby Britové už měli evropské pasy, tak by si mohla z, Evropé, z Evropské unie vystoupit pouze eh, britská vláda a občané by zůstali těmi Evropany, kterými přece jsou. To vše jsou nesnesitelné protiklady, které vedou k neproduktivním krizím, které odebírají Evropské unii důvěru, které by se měla těšit a ničí evropský projekt. Zmavme unii těchto neduhů. Je to vlastně maličkost, dámy a pánové, měřeno tím, čeho dosáhli otcové zakladatele, když podepsali římské smlouvy. Eh, měřeno eh, nedůvěrou vítězů, eh, utrpením poražených a těmi, kteří toužili po revanšismu tehdy. Jak jakkoliv těžké jsou vaše úkoly, jsou snažší než to, co se podařilo před 60 lety. Ale nikoli pouze jde o to, že je to srovnatelně snažší. Je to zároveň urgentnější. Poslední přeživší evropské katastrofy ještě jsou mezi námi, kteří uznávají absolutní nutnost bojbu proti nacionalismu, fašismu a rasismu. Ti živoucí světkové, pokud nyní ne neobnovíme víru, touhu a projekt, který se zrodil před 60 lety, tak eh, se už eh, eh, slib věčného míru stane prázdnou frázi a ta věčnost skončí a tím i budoucnost naší epochy, která se stála ponaučením z historického, z historické tragédie tak uplynulo 10 minut a i když se jedná v tomto měřítku o vlastně tisícinu vteřiny, dovolím si ještě přetáhnout o pár vteřin a tady vám sdělím své obavy. Mám obavu, že v nejbližší budoucnosti takzvaný politický pragmatismus zradí politickou ideu evropského projektu, že ji poškodí. Mám obavy, že například škotové, když se budou snažit zůstat Evropany, vlastně eh, narazí na nacionalisty v Londýně. V Londýně tím se vlastně posílí ta centrifuga, která dále ohrozí společný evropský projekt. To je pouhý příklad mých obav eh, toho, že neustále zapomínáme na to, co nám zde dali otcové zakladatele. Potřebujeme jasný právní základ a e, evropský právní základ, který bude bázi na evropskou, celoevropskou budoucnost. A abych to umístil do historického kontextu, tak vám uvedu citát Waltera Hallsteina z jeho slavné římské e, proslavu Walter Halschein říká, nesmíme se omezit na to eh, překonávat hranice a dát lidem možnost svobody eh, pohybu a kapitálu. Musíme zároveň nivelovat tradiční nerovnost mezi regionu a zároveň nevytvářet novou nerovnost. V opačném případě bychom se spronevěřili cílům římských smluv, které eh, žádají, aby se neustále eh, snižovaly hospodářské rozdíly a zvyšovalo kulturní rozdíly rovnost mezi regiony. Společenství platí eh, nikoli pouze eh, eh, o tom, že se zhostíme eh, těch, kteří už jsou na tom dobře, ale že nebudeme zapomínat i na ty, kteří zaostávají. Takže regionálně politický prvek musí být ve všem a regionální politika musí eh, být eh, přítomna ve všem, co děláme. Regionální politika je vlastně něčím, díky čemu vzkvétá politika evropská. E, bohužel toho ještě nebylo dosaženo a zdá se, že je v současné době nemyslitelné, že by evropské národy využili zbraní, aby spolu válčili ale e, potřebujeme rovněž i sociální mír, nikoli pouze mír papírový. Svoboda a e, rovná práva, srovnatelná politická účast pro všechny evropské občany musí být zaručeny nezávisle na tom, eh, kterého státu jsou občany či síly jejich národa. To je vlastně zadání nové Evropské republiky, která by měla vzniknout a Právě toto je váš fascinující úkol, dámy a pánové. Učiňte z Evropy světově politickou avantgardu. Chcete slavit? Ano. Slavme tedy, slavme v tomto duchu, že budeme pokračovat eh, stejně jako doposud a za deset let, když budeme slavit 70 letí eh, římských slov, tak se podíváme, čeho jsme dosáhli, eh, co nám schází. No, já pateticky zvolám, ať žije Evropská republika. Děkuji za pozornost a rovněž zejména ještě si dovolím jedinou větu. Chci poděkovat tlumočníkům velice srdečně za skvělou práci, za skvělý výkon, říká řečník, já je obdivuji a díky nim tato Evropská unie funguje. Budu velmi stručný ve svém závěrečném slově uh, při této příležitosti. Abych eh, tedy uzavřel tuto první část eh, našeho dnešního dne věnováno, eh, věnovaného 60 letům historie smluv aniž bychom zapomínali na těch deset předcházejících let, kdy byly smlouvy připravovány. Chtěl bych se také soustředit eh, trošičku na budoucnost a Vrátil bych se k Evropě, kolébce naší svobody. Naše dějiny jsou dějinami zapálené obhajoby svobody, eh, stovky eh, milionů, eh, stovky tisíců Američanů, Kanaděnů, Australanů se připojili k těm milionům Evropanů, kteří položili své životy za svou, eh, za svou a naší svobodu. A my teď musíme budovat budoucnost ekonomiku a začali jsme již eh, Marshallovým plánem eh, hospodářským a eh, prostorem, který je teď prostorem, ve kterém se zboží, kapitál, služby a hlavně pracovníci a lidé pohybují bez překážek. Nebylo to vždy jednoduché, občas jsme se zastavili, občas jsme byli zklamáni, občas v krizi, ale nikdy jsme nestratili to zapálení. Museli jsme překonat problémy, e, překážky, neporozumění a e, strach. Museli jsme pracovat a pracujeme e, k otevřenějšímu světu, abychom se vymanili z temnoty diktatur v řadě zemí našeho kontinentu. Jsme hrdí na své úspěchy. Naše Evropa vytvořila prosperitu. Válka už je jenom zlým snem minulosti. Máme teď tady e, obrovský prostor pro výměny, pro setkávání se solidními kořeny. A e, byli jsme obchodníky e, na Krétě, byli jsme filozofy, právníky, vědci. Naše filozofie se zrodily na břehozích moře, řek a e, vždycky jsme se snažili hodně budovat vědy a umění. Naše znalosti jsme si předávali e, v těch e, opatstvích, jako opatství svatého Benedikta. Vždycky jsme sledovali humanismus, znalosti Začali jsme s obchodníky, s benátskými, vlámskými obchodníky. Ti všichni postupně začali investovat, stali se mecenáši a v důsledku toho eh, tady vznikla řada eh, umělců, řada Eh, spisovatelů eh, Caravaggio, Vivaldi, Bach, Shakespeare, Molière, ti všichni jsou propojeni nedělitelným poutem eh, a Cervantes a další netvořili pouze pro své země, pro Evropu, pro celý svět tvořili. A toto je prostor, který existuje ještě dnes, my jsme ho znovu vybudovali, je to tato Evropa, kterou teď musíme více otevřít mladým. Musíme jim dát eh, možnost, eh, aby se nevzdávali svých snů. Musíme jim dát možnost, aby věřili v budoucnost a musíme rovněž eh, zaručit našim mladým možnost získat práci, protože bez práce není úcty a my si nemůžeme dovolit, aby naši mladí úctu k sobě samým ztratili. A toto je něco, co můžeme vykonávat společně. Evropa není pouze eurem či vnitřním trhem. Evropa není pouze bankovním systémem či hospodářskou spoluprácí. Evropa je něčím mnohem větším. A dřív, eh, než se Trajan, který eh, stal římským císařem, tak on, eh, který byl původem ze Španělska, eh, se ptal svého otce, zdali se jako Španěl může stát římským císařem. A od otce se mu dostalo odpovědi, Řím není městem, Řím je civilizačním modelem a tehdy tomu tak skutečně bylo. Dnes možná se nás naše děti budou ptát, e, tatínku, maminku, Evropa to je Brusel, Evropa to je ta bruselská byrokracie, e, Evropa to jsou banky, a pokud by nám naše děti kladly tyto otázky, tak bychom měli podle mě odpovědět e, a hledět přitom do budoucna a říct jim ne. Evropa, Evropa to je velký ideál. Evropa je naší civilizací, Evropa je naší identitou. Evropa Evropa je naší svobodou. Evropa je naší budoucností. A to je přesně to, co bychom měli předat svým dětem. Budoucnost prosperity, moudrosti a svobody. Antonio.